že je to celá jasné narušování Lisabonské strategie a to nemůžeme v novém členském státě tolerovat. Děkuji. Děkuji. E, nyní e, končíme s tímto bodem pořadu jednání jednominutových projevů. Děkuji za vaše pochopení a rovněž za velikou disciplínu v tom, jak jste dodržovali váš čas a doufám, že všichni ti, jimž se nedostalo možnosti promluvit, že budou tu možnost mít příště. Tím tento program uzavírám. Dalším bodem našeho programu je společná rozprava eh, o dvou dokumentech eh, s tématem priority pro rozpočet na rok 2011. Nejdříve paní Sidonia Alžběta Jendřejevská, paní předsedkyně se omlouvá za výslovnost. Tam eh, název zní zpráva o prioritách pro rozpočet na rok 2001 oddíl 3 a zpráva paní Helgi Trupel, kde se jedná o konkrétní rozpočtové procesy. Takže nejdříve dávám slovo paní Jendřejevské. Ano, Jendřejevská říká paní předsedkyně, už jsem v tom lepší. Máte 8 minut, paní Jendřejevská, prosím. Šanovná paní převodničonca, šanovné paní... Eh, vážená paní předsedkyně, pane komisaři, vážené kolegyně, kolegové. Rozpočtový proces na rok 2011 je velice zvláštní a vlastně výjimečný. Jedná se o výjimečnou záležitost, protože je to první rozpočtový rok, jež bude schvalován a jež bude vznikat podle toho, co bylo zapsáno v Lisabonské smlouvě. Dá se říci, že my jsme zde průkopníci, z čehož samozřejmě plyne celá zvláštní druh odpovědnosti. Lisabonská smlouva dává parlamentu dodatečná oprávnění, dodatečné pravomoci v otázce rozpočtu a jeho schvalování a je pouze na nás, zda toho využijeme plně a jak budeme pokračovat v dialogu s komisí i s radou, tak, abychom těch nových možností, jež nám Lisabonská smlouva dává, využili co nejlépe a co nejefektivněji. E, velice důležitou novinkou, jež je zavedena, je, že se nebude, nebudou konat dvě čtení. Rozumím, že parlament i rada budou mít pouze jedno čtení, což samozřejmě nás staví před eh, takovou velkou výzvu, výzvu veliké disciplíny. My musíme jako parlament velice disciplinovaně konat, protože budeme mít, jak se říká, pouze jedinou šanci. Už nebude žádné opakování. Pak bude to um, dohodovací řízení a to už pak bude vše. Tedy, abychom vše eh, zvládli eh, svižně, tak musíme eh, společně postupovat a rovněž velice disciplinovaně. Tento rok je rovněž výjimečný, protože Evropská komise byla schválena poměrně pozdě a neměla příležitost, aby nás seznámila se svou celoroční politickou strategií. Tedy je tady zajímavé a výjimečné, že jsme to my, Evropský parlament, jež jako první vyjadřuje své nápady, dalo by se říci, své náměty a první eh, pohledy na eh, případný eh, rozpočet jsou předkládány právě formou této zprávy a nikoli nereagujeme místo toho na něco, co nám předložila komise. A ještě jeden důvod, proč je to zvláštní rok. E, rozpočet na rok na 2011, to je pátý z rozpočtu toho víceletého rámce. Tady připomínám, že ten víceletý rámec je od roku 2007 do roku 2013 a my už jsme se v těch prvních čtyřech rozpočtových e, procedura hodně poučili. Polsky se někdy říká, že už jsme došli eh, ke zdi, že už stojíme u zdi. Eh, Britové říkají, že už jsme eh, u stropu, tedy vyčerpáváme své prostředky. Už nemáme téměř žádné marže, jsou minimální a jakékoliv možnosti, kde by parlament mohl něco ovlivnit, se radikálně snižují. Zejména nás to znepokojuje v um, Eh, eh, jedna, v okruhu 1B a v okruhu 3B. Eh, tedy máme velice malé manévrovací polo a proto moje zpráva velice silně žádá, prosí o revizi toho víceletého rámce. Nejen proto, že už ty marže jsou u konce, ale proto, že ten přeskum musí brát v úvahu rozpočtový dopad Lisabonské strategie. Tam má Evropská unie nová eh, pravomoci, například eh, politika vesmíru, nová evropská vnější služba a musíme se zamyslet, jak se v rozpočtu odrazí strategie 2020. Všechna tato předsevzetí vznikla později, ještě s nimi víceletý rámec počítat nemohl, tedy my musíme se nejdříve ponořit do diskuse, jakým způsobem tato ctižádostivé plány chceme vůbec uskutečnit. Já bych si velice přála, a je to zakotveno i v mé zprávě, aby eh, takovým, eh, takovou červenou nití mé zprávy a mých priorit byla mládež. Mládež je eh, motorem Evropy, je to vlajková loď Evropy a Investujeme-li do mládeže, investujeme do evropské budoucnosti, do evropské ekonomiky. A chtěla jsem potrhnout, že důležitým momentem v životě každého člověka je, když odchází ze školy a přichází do, své první, do svého prvního zaměstnání. Je to velice obtížný okamžik, zejména máme-li krizi. Tady se odvolám na statistiku. 21 osob tedy asi procent osob v té věkové kategorii těch mladých lidí je bez práce. A já bych si přála, aby Evropská unie od toho obtížného momentu neodhlížela, aby přispěla k tomu, že tento obtížný přechod bude mladým lidem trochu ulehčen. Rovněž podtrhuji, že eh, rychle se rozvíjející technologie a rovněž demografické změny nám říkají, že to musí být znalostní společenství a že tito občané musí mít, mít nyní šanci, nasi, naši evropští občané, měnit zaměstnání, rekvalifikovat se eh, v době, kdy jsou eh, v pracovním kdy jsou eh, ve věku, kdy ještě pracují. To musí být možnost i v učňovském školství, i v univerzitním školství. Tím se budou moci lépe integrovat do různých eh, společenských struktur a budou opravdu mobilní. Tato mobilita, tady to chci připomenout, je opravdovým základem eh, všech svobod, jež nám smlouvy zaručují a rovněž garantuje sama lepší fungování vnitřního, vnitroevropského trhu. Nyní přejdu na angličtinu, říká paní Jendřejevská, protože nyní budu hovořit jménem paní Helgy Trypelové. Tady nyní sehrávám trochu jinou úlohu, eh, věnuji se nikoli pouze komisnímu rozpočtu, ale rozpočtům všech evropských institucí, tedy budu mluvit eh, anglicky. Na tomto, v tomto stádiu procedury eh, se chceme věnovat celkovému obrazu, zejména v rozpočtovém kontextu a vydat pokyny správním orgánům různých institucí, eh, včetně parlamentu a bez komise, o níž jsem se už věnovala dříve. Všeobecný kontext spočívá v tom, že okolnosti, za níž vnikaly a byly schváleny eh, eh, byl schválen rozpočet, na rok 2001 je, že eh, pod pát v páté rubrice je velice omezen a je to prioritní záležitost pro všechny evropské instituce. Vstup v platnost Lisabonské smlouvy mění proceduru eh, schvalování rozpočtu a vyžaduje ještě těsnější spolupráci a dialog mezi institucemi. Meziinstitucionální spolupráce se týká mnohých aspektů, například překladových kapacit, náboru, e, výměny e, nejlepších postupů, e, zlepšování účinnosti a to by se dalo dosáhnout těchto záležitostí i v jiných oblastech, níž toho dosaženo nebylo, tedy nediskriminační postupy EMAS a tak dále. Budování dlouhodobé strategie, to se rozpočtový výbor zabývá už dlouho, nikoli pouze v parlamentu, ale i v jiných eh, institucích. Nejistota eh, ohledně rozměru eh, rozpočtu pro EEAS a soudní rozhodnutí ohledně zvyšování indexace platu tuto nepředvídatelnost ještě zvyšují. A nyní konkrétně k rozpočtu Evropského parlamentu. Ehm, Pokud pokyny, eh, jež vypracovalo předsednictvo, se soustředují na následovné věci. Briefingy, eh, knihovna, instituční aspekty Lisabonské smlouvy, Eh, a výbor se snaží eh, podtrhnout eh, právní excelenci, jež je nejvyšší prioritou. Děkuji. Děkuji opravdu veliké díky, paní Jendřejevská. Vítáme pana Januše Levandovského v jeho novém, jeho novém stanovisku. Pane předsedo, takže já zde dnes Eh, spíše poslouchám tedy, jaké jsou priority parlamentu pro rok 2011, eh, tak eh, jak jsem i si vyslechl ty pokyny rady ze 16. března. Já souhlasím s těmi hlavními body a mm, souhlasím, že to není rutinní každoroční proces ze dvou důvodů, tak jak zmínila zpravodajka parlamentu. První eh, z těchto důvodů je, že my vlastně teď se přizpůsobujeme tomu prostředí po Lisabonu. Něco již se přizpůsobilo, ale ještě nás hodně toho čeká. Tady jde o to, abychom teď spolupracovali daleko lépe než kdy jindy, protože eh, zde mm, se hovoří o, pouze o jednom čtení v parlamentu a také i v listopadu při dohodovacím řízení jsme se dohodli na určitém přechodném režimu a také i mm, máme takový pra- pragmatický harmonogram, kterýž existuje, bylo to i všechno potvrzeno. Co ještě zbývá, to jsou ty cesty, ty způsoby eh, eh, výboru, dohodovacího výboru, protože mm, bude to pouze v jednom čtení všechno odsouhlaseno. A e, zítra v rámci trialogu komise předloží ty e, způsoby, kterými by se měla řídit diskuze. E, je třeba se dohodnout na postupech dohodování a poté bude zahájeno to reálné řízení, rozpočtové řízení pro rozpočet na rok 2011. Další důvod, proč to není rutinní režim, je, že teď se nacházíme v situaci po krizi v Evropě kdy celá řada členských států stále bojuje s velkými rozpočtovými schodky a um, řada z nich ještě řeší daleko horší problémy. A proto více než kdy jindy bychom měli přičítat velkou pozornost eh, eh, zdravému finančnímu řízení, správným odhadům a eh, racionálnímu čerpání rozpočtu zde mm, jasné jsou ty kapitoly rozpočtové, čili rubriky, které jsou třeba podfinancovány jako 1A, e, rubrika 4 a to je e, e, mm, díky tedy duchu spolupráce my jsme schopni mm, změnit tedy tyto rubriky v rámci ročního procesu. A naše závěry by se měly eh, prezentovat potom v rámci zprávy, která se zveřejní ve stejný den jako návrh rozpočtu, což je 27. dubna a také se to předloží oboje parlamentu. Eh, náš, naše zpravodajka, kdysi moje zpravodajka, nyní eh, zpravodajka parlamentu, teď moji spolupracovníci se učí, jak vyslovit správně její jméno, je Dřejevskaja. Jedřijevska, takže ona mm, také mm, ve své zprávě se zaměřuje na priority a na eh, rubriku 3, která by se měla dostat na vyšší úroveň. Týká se to vzdělávání, školství, eh, mladí lidé na trhu práce a je to všechno spojeno i s nezaměstnaností. Ale také je důležité mm, abychom splňovali sliby vyplývající z plánu obnovy. To je důležité pro občany. Také i e, e, samozřejmě důležitá je realizace, která by se měla e, zrychlit v roce 2011 a také efektivní administrativa. A zde musím zdůraznit, že komise i přesto, jak se teď budeme uspůsobovat, adaptovat Lisabonské smlouvě, tak přesto všechno nebudeme žádat o nové posty. A my 27. Mm, dubna tedy předložíme návrh a stejný den e, předložíme e, členům rozpočtového výboru e, parlamentu tento návrh mm, a vlastně tím zahájíme rozpočtový proces na rok 2011 a já doufám, že eh, duch spolupráce, který je tentokrát ještě důležitější než kdy jindy, opět převládne. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Pan mm, Derman. Děkuji, pan, pane předsedající, děkuji pane komisaři, milí kolegové. Samozřejmě je to tak, že v rámci hospodářské krize je pod tlakem i evropský rozpočet. To je normální. I e, v Bruselu se každé euro dvakrát obrací dříve, než je investováno. Přesto musíme investovat do rozvojových zemí. Já tady hovořím za rozvojový výbor. Myslím si, že rozvojová pomoc musí být naše priorita. E, udržitelný rozvoj e, v těchto zemích. To je důležité, protože jsou, součást eh, východiska z naší hospodářské krize je také rozvoj těchto rozvojových zemí. Já si myslím, že ty peníze, které máme, musíme investovat chytře. Potřebujeme nějakou eh, kombinaci eh, systému mikrofinancování rozvojové pomoci. Měli bychom se postarat o to, aby lidé v těchto zemích si stanovovali svoje vlastní žádostivé cíle a byli schopni těchto cílů dosáhnout pan komisař eh, Piebalgs, eh, zodpovědný za rozvoj, eh, musí nést zodpovědnost za svou část rozpočtu, ne paní komisařka Eštnová nebo paní baronka Eštnová, tak jak to v tuto chvíli vypadá. Neměli bychom být závislí na našich diplomatech. Děkuji. Děkuji. První za skupiny politické skupiny pan Fernandez. Dvě minuty, prosím. Senhor presidente, caro comissário, caros colegas. Pane eh, předsedo, milí kolegové, eh, s potěšením vidím, že rozpočet na rok 2011 eh, bude rozpočet pro mladé lidi a již ta podpora mladým lidem byla odsouhlasena, především pokud jde o přístup na trh práce, také i byl odsouhlasen program Erasmus napojený na trh práce. Musíme podporovat inovaci a digitální agendu. To jsou další návrhy, které přispějí ekonomickému růstu, který v Evropě musí být udržitelný a musí vytvářet pracovní příležitosti. A teď konkrétně k rozpočtu parlamentu. Já si pamatuji, že EPP obhajuje udržitelný rozpočet, tedy velice Eh, disciplinovaný, striktní, kde je třeba odůvodňovat všechny položky. My máme pocit, eh, že bychom se měli zbavit takových těch modelů rozpočtu, eh, které se vždycky navyšují, ale spíše bychom měli se dát cestou úspor a efektivity. Takže ta myšlenka efektivního a udržitelného rozpočtu, to je nalehavá věc. Třeba musíme se podívat na tu naši dlouhodobou politiku zprávy budov eh, nemovitostí. Musíme mít mm, velice jasno, pokud jde o naše fixní náklady a musíme si vždycky eh, provést eh, analýzu výnosu a nákladů. Prioritou parlamentu mm, samozřejmě musí být legislativní excelence, a právě proto naše instituce musí mít nezbytné prostředky a nástroje, aby to mohla dělat takto. A teď s Lisabonem. My eh, máme tedy jedno rozpočtové čtení, eh, takže určitě to bude znamenat eh, větší dialog, větší spolupráci a my do toho půjdeme s veškerou angažovaností. Grazie. Paní Balcány. No. Balcány dvě, dvě, dvě a půl minuty. Ta základní linie rozpočtu na rok 2011, eh, to eh, je vlastně takový první krok, eh, velice konkrétní krok k evropskému, pravému evropskému rozpočtu a zde rozpočtový výbor se hodně snažil, aby stanovil silné, jasné, pochopitelné, uchopitelné priority, které budou důležité pro evropské občany. První prioritou je mládež. Mm, mládež je zdrojem pro inovace, pro rozvoj, pro výzkum, ale je to i e, základní premisa e, pro to, abychom udrželi naše sociální politiky. Je to i e, součástí naší priority strategie 2020, boj proti nezaměstnanosti, změnám klimatu a především je třeba tuto novou strategii do budoucna realizovat, mít tedy na to adekvátní stroje a prostředky bez jakýchkoliv škrtů. A mm, mm, to je velice i realistická linie, kdy ty manevrovací prostory finančních výhledů jsou nyní velice omezené, což znamená, že nemáme dostatečné zdroje, abychom eh, mohli provádět třeba nějaké nové velké aktivity. A především se to týká první rubriky, to je konkurenceschopnost a růst a zaměstnanost. Ale je zde ještě další důležité téma, což je e, e, i e, rozpočet musí být hodně flexibilní, tak aby mohl vždy reagovat, rychle reagovat na požadavky občanů, na požadavky, které se mění. A Eh, zde eh, eh, to je nezbytná podmínka pro to, aby takový rozpočet byl skutečně užitečným nástrojem pro růst v Evropě. Je třeba mít adekvátní zdroje, je třeba realizovat budoucí strategie, především tu strategii 2020 a nakonec je třeba definitivně vyřešit to, že tento nástroj musí být flexibilní, tak aby mohl flexibilně reagovat na budoucí výzvy. Děkuji. Děkuji. Pan Gutmanes na dvě minuty, prosím. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, kolegové, já bych rád potrhl tři záležitosti. Za prvé, struktura přibližně 35 rozpočtu. My jsme tedy dvakrát horší jakoby než v období 2000-2006 6, takže to bylo vstřebáno 0,14%, předtím to bylo více a otázka je, jak máme plnit, jak máme naplňovat tu část rozpočtu, jinak bude situace, kdy prostředky nebudou využity a stane se z nich rezerva. Druhá záležitost. Musíme ještě splatit určité nároky ze starého toho období. Tam jsme vyhradili 5 miliard, ale e, ženy, které už půl roku si nepožádali o tu refundaci, budou mít na ty peníze nárok, budou ty peníze vůbec využívány, to je otázka. A ještě dvě velice vážné věci, kde jsme nad rozpočtem, překračujeme například e, zemědělský rozpočet o 2 miliardy byl nižší v roce 2009 než v roce 2008 a nyní se to eh, vypočítalo na mnohem větší výši, ale otázka je, budou všechny projekty za rok 2010 završeny nebo ne. A poslední věc, ten program eh, výzkumu a vývoje, tam platby za rok 2009 významně byly pod platbami na rok 2008, čili otázka je, eh, budeme mít eh, uspokojivé ehm, údaje, budeme uspokojivě působit s těmi finančními prostředky a otázka ní máme rezervy nebo... Pan Žobro, jedna minuta. Pane předsedo, ten návrh na usnesení Evropského parlamentu týkající se priorit na rozpočet na rok 2011 obsahuje i e, odstavec, kde se říká, že to nesmí probíhat na úkor základních evropských politik, například soudržnost, strukturální politika a zemědělská politika. Tady se snažíme nějakým způsobem varovat, e, protože ty priority, jež tam jsou nadefinovány předtím, jsou jiné a ty e, jsou nedostatečné. E, máme se soustředit na inovativnost, ale jsou i nejchudší regiony v Unii, které vůbec nemají podmínky pro to, aby se ta inovativnost aktivní politika mohla uplatnit. Tam se teprve hospodářství často tvoří. Pokud má Evropa být kontinentem rovných šancí, tak tady musíme hlavně využít té politiky soudržnosti a strukturální politiku. Zejména v dobách krize nesmíme zapomínat na solidární dimenzi. On je tak, abychom nekodifikovali to rozdělení na chudou a bohatou unii. Děkuji. Děkuji, paní Deportas. Dvě minuty, pan Deportas. Dnes zahajujeme diskusi o hlavních eh, vodících eh, eh, na rozpočet na rok 2011 a o prioritách. Tady mluvíme o mládeži, zejména o mládeži. A o tom stádiu jejich života, kdy přejdou od studií do práce, do zaměstnání. A tady musím říci, že to vítáme. Na to se musíme soustředit. První zaměstnání je velice důležitá událost, ale eh, problém spočívá v tom, jak to bude pak detailně zpracováno, například Erasmus, první zaměstnání, jak to budeme realizovat, jak dosáhneme toho, co si opravdu přejeme podržíme ten starý program pro studenty, anebo vznikne nový program s novými finančními prostředky, jež obsáhnou i tu přechodnou fázi eh, pro toho budoucího zaměstnance. Má z Erasmu vzniknout eh, zdroj lidí, jež budou mít udržitelná pracovní místa, jež budou mít reálné kvalifikace pro reálnou práci? Dostaneme se tam za řečnická cvičení, anebo vznikne pouze program, který jenom překrývá eh, nezaměstnanost. Tedy rok 2011 stále ještě bude veliká nezaměstnanost v Evropské unii a my musíme ukázat, že se za ní cítíme odpovědní za řešení. To je jednou z výzev toho rozpočtu. Rozpočet na rok 2011 je jakoby obětí víceletého nebo je v zajetí toho víceletého finančního rámce, který tehdy vůbec žádnou finanční krizi nepočítal. Tedy musíme do toho rozpočtu napumpovat dost finančních prostředků. Nechceme se potýkat eh, s tím, že jsme svých priorit na konci roku nedosáhli. Musíme jednak ty priority sepsat, ale pak musíme jít za projevy dobré vůle a musí tam být opravdové konání. Paní Andrisen, Děkuji, pane předsedo kolegové. Těch 6,5%, ten 6,5% nárůst rozpočtu parlamentu na rok 2011, to je další důkaz toho, jak my jsme se eh, od, vlastně eh, odchýlili od přání našich voličů. Jak to eh, vysvětlíme teď voličům, že v době krize celkové náklady, které platí, jsou dvě, miliony liber ročně na každého z nás. Jak jim vysvětlit, že hm, hm, hm, takto, eh, takovýto parlament mají, eh, na který by měli být hrdí. Jak jim vysvětlovat, že my, poslanci, potřebujeme více spolupracovníků kvůli Lisabonské smlouvy a že se jim zvyšují náhrady těch 15% eh, nezaměstnanost ve Spojeném království, nebo ještě horší je to jinde, kdy to je třeba 45% někde ve Španělsku, tak ti to nepochopí, proč tedy vyšší rozpočet, v čem čem jim pomůže, eh, protože Oni třeba mají dobré vzdělání, ale jenom nemají příležitosti práce. Já upřímně nebudu schopna jim na to odpovědět. Může mi někdo vysvětlit, vysvětlit mým voličům, jak je to možné, že tento parlament má dvě sídla, jedno v Bruselu, jedno ve Štrasburku a že e, tak to mrháme a přitom oni nemohou platit hypotéky a živit své rodiny, protože, jak jsem řekla, jeden poslanec to jsou náklady 2 miliony. A je hezké hovořit o vznešených cílech jako investice do mládeže, do vzdělávání, do studia jazyků, do inovace pro ekonomický eh, eh, růst a tvorbu pracovních příležitostí v Evropě. Ale eh, zpráva účetního dvora mě neuklidňuje, pokud jde o výdaje z rozpočtu Evropského parlamentu, ani že to plánování je v pořádku. A a e, zde e, proto nelze tolerovat žádné nárůsty rozpočtu. Ano, jste překročila svůj čas, e, jste hovořila dvě a půl minuty. Paní Vertman, minuta. Děkuji. Kolegyně, kolegové, priority pro rozpočet na rok 2011 sto, so, jsou ve znamení finanční a hospodářské krize. S tím jsou spojeny i naše společné snahy o co možná nejspravedlnější, nejspravedlivější východisko. Já se budu soustředit na dvě aspekty. E, jádro rozpočtu na rok 2011 je soustředění se na mládež. E, Evropa tak hraje klíčovou roli, protože investice do mládeže již nyní mm, znamená, že myslíme na Evropu zítřka. Současná situace jasně ukazuje, jak rychle se eh, mohou ničit pracovní místa. Strategie 2020 se soustředí také na inovace. To znamená, že eh, no, naděje, eh, že jsou tu tedy stvořena nová pracovní místa a tím je odbouráváno sociální napětí. Děkuji. Děkuji a nyní pan Surian, prosím. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, milé kolegyně, všichni víme, že Evropská unie eh, musí reformovat svůj rozpočet. Zároveň ale víme, že v rámci ročního rozpočtu se nám nepodaří takovou tu reformu provést. Ten rámec je příliš úzký. Já se tady ptám, jaké máme problémy. Jaké jsou ty vlastní problémy? Myslím si, že jeden z těch problémů je to, že ten rozpočet je málo pružný. Nejsme schopni reagovat na úkoly, které před nás staví eh, současnost. Naše manévrovací schopnost je malá zpravodajové nebo zpravodajky, lépe řečeno, předložili velmi dobré návrhy, stanovili velmi dobré cíle a já doufám, že parlament eh, si tyto rady vezme k srdci a že je podpoří, že podpoří obě zprávy, protože si myslím, že je velmi dobré, že se zabýváme mládeží. Jinak by tomu totiž bylo tak, že by nám mládež ukázala záda a e, odvrátila by se od evropského snu. Pokud mi dovolíte, rád bych se ještě chvíli zastavil u politiky soudržnosti, protože politika soudržnosti není nějakou charitou. E, jsou tu velké e, rozdíly mezi rozvinutými a nerozvinutými regiony a my bychom tento, tuto propast, tento rozdíl chtěli zmenšit. Pokud je na tom nějaký region lépe, tak my se snažíme přispívat k tomu, aby se zlepšila e, celková konkurenceschopnost Evropské unie, konkurenceschopnost Evropy jako celku. Samozřejmě, že členské státy e, budou tyto peníze využívat. Nejde pouze o to, abychom ty peníze vydávali. Já si myslím, že ty peníze jsou nejen investovány, ale že také přinášejí určité e, plody. Eh, pokud jde o ty dvě sídla Evropského parlamentu, tak to samozřejmě je plítvání. Já si myslím, že eh, bychom eh, tady měli přijmout nějaké kroky. Rozpočtový výbor má skutečně velký zájem na tom, abychom za naše peníze také něco získali. Děkuji. Děkuji, pan Vols. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tu zprávu o těch prioritách Evropského parlamentu a rovněž vítám diskusi, která se vynasnaží vést k tomu, aby parlament mohl konat svou práci. Ten původ, ta původní zpráva je, a to je pochopitelné, trochu vákní, ale poté, co nám rozpočtový výbor ji e, oblékl do nějakého tvaru, tak vidíme, co je důležité. Musíme vyvážit potřeby po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy s šetřením a zejména je důležité, abychom dodržovali marže a abychom využívali odpovědně veřejných prostředků a všichni členové to vezmou v potaz. Eh, priority v těch eh, vodících jsou absolutně klíčové. Musíme rovněž hledat úspory a hledat způsob, jak moudře utrácet peníze. Proto jsem pro ten integrovaný systém eh, řízení eh, znalostí. Je velice vítaný, což přinese prospěch všem státům i Evropanům. Rovněž pro přeskum Europarl TV a e, celkový náklad na zaměstnání e, pracovníků Rovněž musíme zvážit dlouhodobou střednědobou strategii pro parlament, jak ho rozvíjet, ale musíme se zabývat detaily. A jako vždy je obtížná otázka 20% Prahu, jež byl dohodnut před tolika lety. Já a rozpočtový výbor jsme přesvědčeni, že jakékoliv změny by měly být předmětem diskuse rozpočtového výboru předsednictva a e, všech institucí. Nemělo by to být jednostranné rozhodnutí. Skupina SND eh, předložila pár pozměňovacích návrhů, o nich se má hlasovat zítra, které podle našeho názoru celou záležitost vylepší, zejména eh, správní výdaje, ktež budou, jež budou pod eh, rubrikou 5 a rovněž lepší odhady finančních eh, výdajů určitých iniciativ a já doufám, že to kolegové podpoří. Eh, duchem všech těch pozměňujících návrhů je zlepšení zprávy. Rovněž pokud se na těchto vodících shodneme, tak budeme muset eh, provést obtížné diskuse o odhadech, jež zveřejní generální tajemník pouze poté budeme moci seriózně analyzovat priority a zamyslet se nad rovnováhou jednak dobrého fungování parlamentu a jednak co nejvyšších úspor. Děkuji. Děkuji. Pan Hanglut, 1,5 minuty. Vážený pane předsedající, v obtížných hospodářských dobách, které právě zakoušíme, je rozpočet samozřejmě palčivé, ožehové téma. Eh, rozpočtové pokyny na rok 2011 obsahují i část, která se týká Evropského parlamentu. Je to tak, že parlament eh, spotřebovává méně než 20 rubriky 5. Eh, v důsledku Lisabonské smlouvy se zase znova hovoří o tom, že by parlament měl dostat více peněz. Musíme se ale podívat na to, jaké nové zdroje jsou potřeba mm, k tomu, aby parlament dostal svým novým úkolům, které vyplývají z Lisabonské smlouvy. Zároveň ale musím říci, že Lisabonská smlouva není nový bankomat. E, nemůže parlament představovat nový bankomat. My jsme e, již další peníze dostali a myslím si, že bychom měli pracovat efektivněji a měli bychom se snažit o úspory tam, kde je to možné. Jen tak se nám podaří financovat e, nové úkoly. Zase znova se hovoří o tom, že potřebujeme více prostředků pro svou vlastní práci, tak abychom ji mohli plnit dobře. E, to je samozřejmě dobrá myšlenka, nicméně naše politická skupina v podstatě vůbec nepožádala o nové finanční prostředky, protože to nepovažujeme za nutné. Proto si myslím, že skutečně nazrála doba, kdy budeme muset naše vlastní výdaje kriticky prověřit. Děkuji. Děkuji, pan Fantálen, jedna minuta. Pane předsedo, Eh, v těchto hospodářsky obtížných časech musí každý utahovat opasek a rovněž státy musí lépe kontrolovat své výdaje a šetřit. Je tomu tak, že občané budou mít málo důvěry v, eh, vůči evropským institucím, pokud tam tomu jde jinak. A já bych měl v tom kontextu dva návrhy, v jejich světle by se měl tento rozpočet projednávat. My všichni, evropští poslanci, musíme uvažovat o té paušální částce eh, přes 4 eh, tisíc eur, jež měsíčně dostáváme, se z té celé částky zodpovídat. Zatím tomu tak není a to je nutné. A potom na eh, Dubnové plnáce tam já přihlásím pozměňující návrh. A druhá věc, mm, rozpočty národních informačních kanceláří, tam jsou docela velkoryse a já se do domnívám, že by měly být kráceny eh, o třetinu v nejbližších tří letech. Chci podpořit všechny úsporné návrhy kolegu. Budeme eh, transparentnější a sami prokážeme, že i sami chceme ochotní. Pan Bilder, držíme. Děkuji, pane předsedo. Rozpočet na rok 2011 představuje uh, velmi závažný problém. Staví nás před důležité úkoly jsme v, krize, v krizi, to znamená, že eh, Evropská unie se musí snažit o co možná největší úspory. Členské státy musí šetřit, ale právě proto musí šetřit i Evropská unie a svoje eh, finanční prostředky musí investovat cíleně a efektivně. Mám eh, na zpravodajky některé otázky. Dobře, sociální otázky, mládež, mladí lidé, dobře, to samozřejmě můžeme dobře řešit na úrovni členských států. Nicméně bych rád zmínil jedno téma, kde je důležitá podpora Evropské unie, protože v té zprávě jde také o eh, ten přechod eh, ze vzdělávání na trh práce. Hm, Panos, Paní zpravodajko, budete se zabývat také marginálními skupinami? Eh, já myslím především na ty mladé eh, lidi, kteří eh, vyrůstají v různých ústavech. Nedávno jsem byl v Bulharsku a tam jsem viděl dobrý projekt, který se zabýval integrací mladých lidí. Já si myslím, že Evropská unie by měla podporovat takovéto projekty, protože to je velmi dobrá věc. Mohli bychom to podporovat v rámci strukturálních fondů. Děkuji. Nyní pan Griffin, minuta. Nejdůležitější priorita každého rozpočtu může může být vynakládat vlastní peníze, ale vynakládat peníze jiného bez povolení, to je krádež. Britští daňoví eh, poplatníci eh, vlastně platí 6,1 eh, miliard liber každý rok a nemůžeme konat referendum. Tady není na to demokratický mandát a 15 tisíc našich penzistů zemřelo kvůli zimě tento rok. Naši Eh, naše vojáky eh, zabíjejí eh, bomby Talibanu, protože nemají mm, žádné mm, dopravní prostředky. 6,5 miliard liber to je něco, za co bychom mohli postavit nemocnice a školy. Zde by měla být jedna priorita, to znamená přestaňte okrádat Británii, naši penzisté, naši vojáci a další potřebují peníze více než Evropská unie. Pro ně je to otázka života a smrti. <clears throat> Dvě minuty. Pan Gariga Poledo. Děkuji, pane předsedo. Já zde Vítám pana eh, mm, komisaře Levandovského, našeho přítele zde, který teď eh, sedí eh, jinde než předtím. Také chci i uvítat e, to, že jsme e, přijali e, takový ten režim, že pan komisař může si vyslechnout parlament předtím, než se začne pracovat na návrhu rozpočtu dnes věci, které zde slyší pan komisař, ty se hodně liší od toho, co asi slyší každý den od různých generálních ředitelství, kde existují velké tlaky na to, aby ten rozpočet byl takový či onaký. My zde nebudeme eh, vyvíjet takovýto tlak, eh, protože eh, my, co teď chceme, chceme, aby pan Levandovský si udělal jasno, jaké jsou rozpočtové priority našeho parlamentu. To jsou naše náměty. Každý den vznikají nové výzvy a tlaky na rozpočet na rok 2011. Třeba v rubrice 4 jsou nové tlaky, tam je manévrovací prostor velice malý. Zde asi bude třeba i dát tu strategii pro pobaltí. Potom zde máme velké tlaky na zemědělství. A to nejenom proto, poněvadž zde teď bude spolurozhodovací procedura, která se rozšíří na další kapitoly, ale zde my eh, v parlamentu eh, tedy nebudeme akceptovat to, že se budou neustále převádět prostředky zemědělství na financování jiných oblastí a poté, poté zde určitě bude problém s administrativní reží, to je rubrika 5. A náš parlament chce šetřit peníze jak z komunitárního rozpočtu, tak i z rozpočtu Evropského parlamentu, ale my zde eh, nechceme tedy podlehnout demagogii některých osob, které si tady zde ohřívají svoji polivčičku. Pan Fern, dvě minuty. Milí kolegové, a samozřejmě zdravím i bývalého kolegu pana Levandovského. Vítejte zpět tady v parlamentu. Dovolte mi, abych přednesl krátký komentář na adresu obou zpravodajek. Nejprve bych jim rád poděkoval za skvělou práci, za skvělé zprávy. E, naše sociálně demokratická frakce předložila některé pozměňovací návrhy, které považujeme za velmi důležité. Za prvé bychom dali rádi najevo, že změna klimatu je i nadále důležitou prioritou. Tady nesmíme nic zanedbat jenom proto, že Kodaň nebyla úspěšná. Musíme i nadále tvrdě pracovat na tom, abychom dostali svým úkolům. To znamená, že mm, musíme vyřešit problém financování. A nyní k té strategii Evropa 2020. Naše strategie vyžaduje to, aby e, se Unie soustředila i na to, že strategie bude lépe realizována. musíme rozvíjet naše hospodářství a musíme předložit eh, seriózní program, který bude mít ještě závažnější obsah. K tomu je potřeba ale to, abychom vyslali jasný signál eh, směrem k členským státům a směrem k radě v tom smyslu, že ty stropy rozpočtu na příští tři roky musí být prověřeny, zkontrolovány a to především tehdy, pokud jde o vytváření nových pracovních míst. A nyní se pojďme podívat na náš vlastní rozpočet. K tomu bych rád řekl jednu věc. Byť máme velké potřeby, musíme vzít v potaz současnou finanční situaci a musíme se velmi omezit. Parlament samozřejmě musí být posílen, to je nepochybné. Kapacita jednotlivých politických skupin taktéž. Jen tak se nám podaří dostat úkolům, které pro nás vyplývají z Lisabonské smlouvy. Nicméně musíme zvýšit svoji efektivnost a musíme také více spořit. A to se týká především rubriky 5. Protože právě rubrika 5 se nachází pod velkým tlakem. Samozřejmě, že potřebujeme ještě další zdroje, ale přesto si myslím, že bychom se měli soustředit na eh, té centrální úkoly našeho parlamentu. Děkuji. Pane předsedo, v dobách eh, ekonomické disciplíny eh, ustřihávání výdajů ve všech evropských zemích by všechny evropské instituce měly hledat cesty, jak šetřit, eh, než aby se sami neustále rozmazlovali, zvyšovali počet zaměstnanců, jednali nezřízeně. V každé jiné organizaci by nové priority byly pouze prioritami, pokud by byly schopny být kompenzovány z jiných zdrojů. E, v Evropě to neplatí. Neustále máme tu přebujelou byrokracii, e, nepotřebné budovy, e, jiné výhody, jež stojí peníze. Jak můžete zdůvodnit 94 milionů liber na každoroční samoreklamu, 8 milionů na vlastní televizi a 2 miliony na Eh, nějaký eh, dům evropské, eh, evropské informace. Pak máte 40 milionů na něco a tam je 736 europoslanců, kteří jsou odpovědní voličům. A je to skandál, že ten parlament se neobrátil na vlády státu, aby už ten štrasburský cirkus přestal. My se musíme obrátit a 200 milionů euro ročně. Další řečník tady není. Paní Gresle na dvě minuty. Děkuji, pane komisaři. Ehm, dovolte mi, abych nejprve hovořila o rozpočtu komise. Ráda bych řekla, že mě velmi leží na srdci ta eh, zahraniční služba, vnější služba. Eh, tak zatím není v tom rozpočtu. Otázka ale zní, kolik bude stát. Eh, myslím si, že to je klíčová otázka. Jsem proto, abychom tuto službu navázali na komisi, protože tam patří. A jedna věc je jasná. To, co se tam bude dít, bude mít jasné rozpočtové dopady a to také na víceleté programy. Nemůže tomu být ta, tak, aby, aby tady docházelo ke zprávě mnoha miliard mimo komisi. To nesmíme připustit. Kromě toho bude velmi důležité zjistit, jakou právní konstrukci pro tuto službu zvolíme, protože to bude mít bezprostřední rozpočtové dopady a proto je to velmi zajímavá otázka. A já si myslím, že je to ta nejzajímavější část rozpočtu, která zatím není eh, eh, stanovena. Myslím si, že bychom měli brzy eh, vyčíslit, kolik bude celá záležitost stát. Zatím je jasné, že rok 2011, především pokud jde o řádek administrativy, tedy tam, kde máme největší výdaje, tam tedy máme nejmenší manevrovací prostor, všechno je to velmi na hraně a proto si myslím, že bychom měli co možná nejintenzivněji hledat možnosti úspor a již nyní bych měla jeden návrh. Myslím si, že e, zaměstnanci, kteří pracují ve členských státech e, a e, ti, kteří tedy eh, si chtějí využívat zvláštní dovolenou, eh, mohou tak zda, zatím zdarma eh, využívat železnici. Toto bych tedy zrušila. A kromě toho bych něco ráda řekla k rozpočtu parlamentu. Ti, co pracují tady v parlamentu, bohužel nemůžeme hovořit o všech kolegích, ti, co pracují, potřebují personál a proto bych se přimlouvala za to, abychom měli vhodné možnosti práce, abychom měli vhodné pracovní podmínky. Nemyslím si ale, že by bylo vhodné tady vytvářet nějakou souvislost s budovami, protože my, mm, mm, my jsme jiného názoru a proto eh, si nemyslím, že by se tím předsednictvo muselo lámat hlavu. A ještě jedna věc. Eh, předseda rady z hlediska rozpočtového zatím neexistuje, to znamená, že by bylo dobré, kdybychom ho do toho rozpočtu mohli začlenit. Děkuji. Paní Ehrenhauser, Dvě minuty. Pane předsedo, potřebujeme jinou unii, potřebujeme jiný rozpočet, potřebujeme odvahu pro velká rozhodnutí a neměli bychom se jenom bavit o technických detailech, které by nás rozptýly. Tře záležitosti z mé strany. Za prvé, transparentnost ohledně rozpočtu. Například, jak vysoké jsou správní výdaje. Tam zatím nemáme realistické informace. Za druhé, úspory Ono je to lehké jenom říct, budeme šetřit miliardy, aniž bychom eh, dělali, aby, aniž by poklesla kvalita. Tady máme například, eh, můžeme škrtnout druhé sídlo ve Štrasburgu nebo jednu z velkých agentur, nebo smysluplnost, o té můžeme mluvit o těch nekompetenčních grémích jako výbor regionu nebo um, hospodářský a sociální výbor. Dále, na co utrácíme peníze? Měli bychom je vrátit platit tam, odkud pocházejí, tedy daňoví poplatníci by z nich měli mít prospěch a rozumné projekty, například pravý Erasmus, rovněž pro učně potřebujeme odvahu a vše by to mělo být do toho rozpočtu začleněno. Děkuji. Pan Šikierský, dvě minuty. Získal znaczące do... Parlament, Evropský parlament získal významné dodatečné pravomoci, může rozhodovat o výdajích z celounijní pokladny, ale potřebujeme čas, aby tento mechanismus začal fungovat. Tento a i nejbližší léta budou průlomem v tom, než se celá rozpočtová procedura úplně doladí. A pouze spolupráce parlamentu s radou a komisí nám umožní, aby ty postupy byly co nejlepším odrazem nové Lisabonské smlouvy. Já bych se chtěl připojit k apelu o navýšení eh, rozpočtu tam, kde má parlament nové povinnosti po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Není žádné pochyby o tom, že aby parlament mohl řádně vykonávat svou činnost, tak potřebuje patřičné zdroje. A jelikož odpovědnost parlamentu se zvyšuje, tak my, co by poslanci, potřebujeme lepší poradce, více poradců, eh, expertízy, eh, podporu různých odborníků a to vše stojí peníze. Další další priorita, již je zmíněna v té zprávě a již musíme podpořit, je větší investice do mládeže. S tím se pojí vzdělanost, jež je základem moderní a inovativní um, společnosti. Evropa neustále soutěží s USA, Japonskem a jinými nově vznikajícími světovými velmocemi. Zatím eh, nejsme v přední linii, ale pokud to chceme změnit, tak na to potřebujeme peníze. Bojujeme-li s chudobou. Tady musíme financovat například eh, bezplatné potraviny pro ty nejchudší, ehm, například eh, mléko ve školách, ovoce ve školách. Nesmíme tolerovat to, že mnohé děti nemají patřičné živiny, že se nestravují eh, dobře. Máme v současné době eh, jsme rozběhli program Evropa 2020, zabýváme se jim a už nyní musíme v rozpočtu zohlednit výdaje, jež bude tato strategie potřebovat. Abychom byli v té strategii úspěšní, potřebujeme větší eh, prostředky na soudržnost v rámci Evropy rovněž na eh, prognózy eh, vůči budoucím krizím a já si myslím, že musím poděkovat autorce té zprávy, ale musí být podrobnější. Děkuji. Pan Kavajo. Pani Kavajo, dvě minuty. Pani Kavajo, dvě minuty. Pane pane předsedo, věda, inovace, samozřejmě to je priorita pro nadcházející rozpočet. Eh, investice do mládeže, to je investice do budoucna, vzdělávání, odborné vzdělávání, přechod eh, eh, ze školy na trh práce. To je to, co bychom měli řešit v rozpočtu. Mladí lidé, kteří jsou propouštěni či vůbec bez práce, nikdy nepracovali, tak ty eh, budou pod velkým tlakem nezaměstnanosti. Proto Erasmus eh, a podobné projekty jsou strategické do budoucna, tak abychom provázali vzdělávací systémy s trhem práce. Návrh eh, programu Erasmus Eh, a eh, trh práce, to je právě to, co stojí na těchto principech. A proto bychom měli nalézt eh, finanční prostředky navíc na takovéto programy. Dále, každá akce by měla být doprovázena mm, tím vzděláváním, školením, ale i tím, že ten člověk by měl Mm, eh, mít možnost dostat eh, zaměstnání, pracovně právní smlouvu eh, mm, a před prioritně u těch zaměstnavatelů, kteří jsou inovativní, kteří jsou digitalizováni. Měli bychom mm, i dávat přednost v rozpočtu novým technologiím, neznečišťujícím technologiím, propojit tedy mládež s vědou, s inovací, protože tak jenom Evropa se stane lídrem ve světě. Děkuji. Nyní Catch the Eye. První, pan Boris. Minutu, prosím. Vážený pane předsedo, pane komisaři, paní zpravodajko, já jsem hlavně chtěl poblahopřát paní zpravodajce za výbornou zprávu. Samozřejmě hospodářská situace v Evropské unii je stále ještě neuspokojivá. Nicméně ta zpráva poskytuje odpověď o tom, jak vypracovávat evropskou přidanou hodnotu. Zdá se, že to, že jsme umístili mládež ve středobodu těch snah, jednak střednědobě, jednak dlouhodobě, je skvělé řešení, jak ty problémy řešit a rovněž udržení eh, toho trendu, kdy stavíme na digitalizaci, na inovaci. To je dobrý příklad rychlého vývoje v Evropské unii. Rovněž se zdá, že zajímavé je aspekt podpořit malé střední podniky, zejména zejména v těch zaostalých regionech. Ale chceme potrhnout i, že u mobility investice do TNT eh, eh, se budou konat. Investice do mládeže jsou klíčové a já jsem chtěl poděkovat rovněž jménem eh, výboru pro vzdělání veškeré snahy investovat do mládeže. Další paní Tykau, jedna minuta, prosím. Uh, Děkuji, pane eh, předsedo. Pane mm, komisaři, rozpočet na rok 2011 musí vzít do úvahy i nové kompetence Evropské unie a důsledky ekonomické a finanční krize a e, e, prioritou by mělo být zachovat stávající pracovní místa a vytvářet nová. Evropa by měla proto investovat do ambiciozní inteligentní průmyslové politiky. Nemůžeme tolerovat, aby v těch silných členských státech e, průmysl představoval pouze 14 HDP v roce 2010. Proto rozpočet na rok 2011 by měl vzít do úvahy nové rozpočtové priority. a eh, eh, eh, rozpočtové priority jako investice do infrastruktury, dopravní infrastruktury, do zdravotnictví, do školství, do vzdělávání, výzkumu, vývoje a očekáváme, že komise předloží velice dobrý návrh, který se bude týkat třeba investice do infrastruktury, dopravní infrastruktury a že to bude odraženo v rozpočtu na 2011. Děkuji. Prosím, kolego. Děkuji, pane komisaři, pane předsedo. Hospodářská situace v EU znamená, že v roce 2011 budeme muset totálně změnit naše priority a e, odchylit se od e, těch stávajících, včetně těch, které máme na rok 2010, protože nyní máme odlišnou politiku e, než tu, která vedla k, tomu, k té obrovské nezaměstnanosti, kdy 80 milionů lidí žije pod Prahem chudoby. Máme několik několika letý rámec a my nemůžeme tedy e, e, akceptovat to, že ty strukturální fondy budou přestovat méně než 1% evropského HDP a my musíme sloužit sociální e, soudržnosti, aby to nebylo pouze na papíře ve smlouvě plná zaměstnanost, plný přístup k veřejným službám, ke zdravotnictví a nejenom tedy sloužit obchodování, merkantilismu a e, musíme ošetřovat sociální požadavky, ne myslet pouze liberálně, e, protože to je to, e, co zatím tady vládne. My musíme změnit naši politiku a to je úplně nezbytné. Pan Obermajer, minutu. Děkuji, děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Jde především o strategii s budovami. Eh, tato strategie je velmi důležitá, musí být ekologická, eh, energeticky efektivní a také výhodná pro eh, výdaje. To je také otázka, která musí být prodiskutována. Obrovské výdaje za mnoha z místa Evropského parlamentu jsou nesrozumitelná pro naše občany. Jen nutné tedy analyzovat eh, výdaje a toto musí být zveřejněno. Evropský parlament by se měl soustředit na jedno místo a já eh, bych preferoval Strasburg také kvůli historické socioekonomické eh, úlohy. Brusel se utápí v kriminalitě, policie rezignovala a dokonce i starosta Tielemans toto přiznává. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Bazesku. Domnule președinte, domnilor comisari, fac un apel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Chtěla bych eh, všechny upozornit, že rozpočet na rok 2011 by měl lépe podporovat politiku pro mládež. Mladí lidé musí být podporováni jak na evropské úrovni, tak na národní úrovni. Ráda bych vám připomněla, že v Rumunsku jeden z projektů, který použila vláda, aby podpořila mládež, je projekt vytvoření 200 tisíc bydlení eh, pro mládež během následujících tří let. Také se zvýšil počet dotací na vzdělávání na 3 miliony, ale je důležité poskytnout více financí pro Erasmus Mundus protože díky tomu mladí vědci, jak z Evropské unie, tak eh, ze sousedních zemí, například z Moldávie, budou mít možnost studovat v Evropské unii. Jako mladá poslankyně si myslím, že iniciativa Erasmus Erasmus prvního zaměstnání umožňuje lepší přístup na pracovní trh. Chtěla bych poděkovat komisi, že eh, schválí také čtyři energetické projekty, do kterých se zapojila, zapojilo Rumunsko. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Děkuji vám, vážený pane předsedo. Komisaři, vzhledem k složité hospodářské situaci v členských státech musíme brát zvláštní zřetel k rozpočtu 2011, a to především v souvislosti s vytvářením nových pracovních míst a podporou malých a středních podniků, protože ty více než cokoliv jiného poskytují pracovní místa našim občanům. Pokud hovoříme o těchto podnicích, musíme zjednodušit pravidla pro přístup k finanční podpoře těchto podniků a nesmíme zapomínat ani na to, že vytvářejí přidanou hodnotu, která je důležitá nejenom pro členské státy samotné, ale pro EU jako celek. Proto musíme podporovat především projekty rozvoje infrastruktury a také projekty energetické, protože e, tyto cíle by měly být prioritami pro rozpočty. Ehm, teďka HDI Pan komisař. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za vaše vyjádření která prohloubila moje vnímání parlamentních priorit pro rok 2011. Když jsem naslouchal vašim vystoupením dnes večer, vyplynulo z nich jasně, že utváříme rozpočet pro rok 2011 v mimořádném období postkrizové Evropy, kdy se řada zemí potýká s rozpočtovými problémy. A to eh, vytváří tlak na rozpočet a také eh, na zdravé vytváření rozpočtu, transparentnosti, tak jak to naši kolegové zdůraznili ve svých vystoupeních co je potřeba nastavit správně priority. Můj pocit eh, této rozpravy ukazuje také, že právě mládež se těší podpoře mladších i starších poslanců této, tohoto parlamentu. Je to tedy správná priorita pro rok 2011 a to se domnívá většina europoslanců. Co potřebujeme také kvalita a dobrou implementaci rozpočtu, jak řekl pan Godmans a pan Šorian. Eh, když hovořili o soudržnosti. Ano, ta byla na nízké úrovni v letech 2009 a 2010 a v roce 2010 její rychlost rostla a právě v roce 2011 bude v oblasti soudržnosti velmi důležitý, především z praktického hlediska. Ale musíme se zaměřovat také na výzkum a ten si žádá také uživatelsky přívětivou regulaci eh, a eh, ta vznikne v červnu tohoto roku. A co také vyplynulo z vaší rozpravy? Parlament si uvědomuje, jak malý manévrovací prostor rozpočet navízí Salvator Garika, pan Ferm a další zdůrazňovali, jak omezený je manévrovací prostor v rozpočtu. Závěrem by měla být dostatečná flexibilita v plnění rozpočtu a takový závěr mohu jen sdílet. A Inge Dressler má eh, jako vždycky pravdu eh, ale právě eh, k tomu, abychom vytvořili rozpočet, potřebujeme čísla a bez čísel je velmi obtížné eh, stanovit rozpočet. Ale právě to je to, co by mělo teď přijít i v souvislosti s externí diplomatickou službou, eh, když zahájí svoji činnost. Já se velice těším na zítřejší rozpravu. Eh, a také na neformální trialog a zahájení skutečné diskuse. Doufejme, že plodné diskuse a se souhlasení čísel pro rok 2011. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, a nyní dávám slovo zpravodajce paní Jedřiževské. Eh, děkuji bardzo, paní eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaři, vážení kolegové, s velkým zájmem jsem si vyslechla všechny názory v této diskusi a jsem velice ráda, že souhlasíte s hlavními prioritami našeho rozpočtu, to znamená s prioritou podporovat především mladé lidi. Jsem velice potěšená, že vidím, že podporujete tuto prioritu a zcela jistě je to pro mě uh, Eh, pozbuzení, abych ještě odhodlaněji postupovala. Řada z vás řekla, že máme malý manevrovací prostor. Z tohoto důvodu bych ráda zdůraznila, že musíme požádat Evropskou komisi, aby provedla revizi průběžného financování, to znamená několikaletého finančního rámce. Nacházíme se v pátém roce tohoto rámce a já si myslím, hodné učinit po čtyřech letech naše zkušenosti určité závěry. Je jasné, že musíme bojovat proti ekonomické i finanční krizi. Byli jsme do různé míry zasaženi touto krizí v jednotlivých členských státech. Snažíme se vymanit z této situace, snažíme se oživit naše ekonomiky. Máme určité fondy, které jsou k dispozici pro mládež, pro jednotný trh, pro vědu a výzkum, pro tyto svobody. Ale bohužel představují pouze malý zlomek našeho rozpočtu, takže pokud bychom měli seškrtat tento rozpočet, tak celé jistě bychom jen měli seškrtat právě v těchto kapitolách. Řada z vás také uvedla, že mládež je naší budoucností, to je naprosto nabíledně, nicméně máme mladé lidi, kteří nemají kde bydlet nyní, čili musí najít své místo v současné Evropě a musíme vzít v potaz tedy jejich současné potřeby. Chtěla bych eh, říci také několik slov eh, o širších perspektivách, o širším přístupu k evropskému rozpočtu. Když hovoříme o mladých lidech, tak to není otázka pouze nepřímé podpory, ale to také oblast vzdělávání. Tato přidaná hodnota je jasná naprosto každému. Nesmíme zapomínat na to, že se nacházíme ve společné Evropě, takže mobilita, svoboda pohybu se týká nejen lidí, ale také vizí, nápadů a myšlenek. Ráda bych také uzavřela tuto diskusi o rozpočtu v Evropském parlamentu. Dnes tady není můj kolega, který se mnou pracoval na této zprávě. Je jasné, že musíme aplikovat určitá úsporná opatření. Musíme zavést určité škrty, musíme odůvodnit naše výdaje a tato disciplína, tato kázeň se týká vše, týká se také Evropského parlamentu, což bylo zohledněno v této zprávě, která byla připravena eh, ve výboru pro rozpočet. Tato diskuse probíhá v pozdních večerních hodinách. Doufám, že to nebyla promarněná šance a já pevně věřím, že nás komise pečlivě naslouchala. Doufám, že si pamatuje, že zde seděl s námi jako kolega a doufám, že naše názory a myšlenky budou zohledněny v návrhu, který komise má předložit 27. dubna. Těším se na vaše návrhy, které budou připraveny v dokumentu komise, takže doufám, že bude vše, co dnes bylo zdůrazněno, v tomto dokumentu zohledněno. Děkuji, rozprava skončila, hlasovat se bude zítra. Ještě předtím, než přejdeme k následujícímu bodu, eh, bych eh, chtěla učinit eh, následující sdělení.